que adopté. 32 pro, takže přijato 50, 55, kde pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že mm, to bylo přijato stejnou většinou, takže přijato 50, 57, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato, se stejná většina. 50, 66, kde pro? Proti? zdrželi se přijato, 50, 82, 92, ne, pardon, paní předsedkyně se opravuje, 50, 67, kde pro, proti, zdrželi se přijato, teď 50, 92, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50, 93, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50, 94, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, eh, můžeme hlasovat najednou o pozměňovací návrh 99 až 97. takže teď tyto tři pozměňovací návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď jsme u 5098, ne pro, proti. To ověříme elektronicky, takže můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. A 5099, kdo je pro? Proti zdrželi se e, zamítnuto. 51.00, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 53.1, kde pro? Proti, zdrželi se. A ověříme to elektronicky, takže můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 51.01, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 50.77, kde pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování končí. A bylo to zamítnuto. Takže teď 50.02. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 51 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že to věříme elektronicky, takže můžete hlasovat. Hlasování končí. A tento návrh byl přijat. 51.03, kde pro? Proti? Zdrželi se. Eh, zamítnuto 51.04, kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 51.05, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Zamítnuto, opravuje se předsedkyně. 50.30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 50.28 kdo je pro. Proti.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 proti, zdrželi se, přijato. 50 na 21 s ústním poznacím návrhem, Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50-65, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 50-21, Kdo je pro, proti, zdrželi se eh, přijato. 5012, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 5107, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5025 na dvě části. Nejprve první část, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. na 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 50 5033, kde je pro? Proti. Nejprve, eh, první část máte pravdu, musíme hlasovat o první části 53, kde pro? Proti. Děje si něco? Takže první část je zamítnuta, druhá část, kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. 5034. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Takže ještě jednou je to 5034. Můžete, už eh, hlasování tady končí. 28 pro, 22 proti, takže přijato. 5068. Kdo je pro?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 5079, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 5087, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5108, kde pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Hlasování končí zamítnuto. 50, 80 a 50, 58 jsou totožné, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 5001 odpada 5074 ne? pro. Proti, zdrželi se, přijato. 5059 kdo pro? proti, zdrželi se přijato. 50-73, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50-81, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50-06, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50-60, kdo je pro, proti, Drželi se přijato, 5072 je pro, proti, zdrželi se přijato, 5004 na dvě části, první část, kde pro, proti, drželi se přijato, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se přijato, <clears throat> 5071 na dvě části. První část. Kde pro? Pro, eh, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 5016. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Takže 5083 odpadá. 5070, kde pro? proti, zdrželi se přijato. 50.08, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 51.30, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 50.84, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 50.09, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 51.31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50 na 32 na dvě části. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Držili se. Eh, druhá část pro, proti? Eh, Držili se zamítnuto. A nyní kompromisní návrh číslo 1 a já chci dát slovo paní Muniz která k tomu chce udělat malou opravu. Děkuji mnohokrát. Tady máme kompromisní pozměňovací návrh. Přečtu ten pozměňovací návrh. Jedná se tady o připomínky, které by se měly číst následujícím způsobem. Příslušná část e, e, těchto prostředků musí být věnována eh, zahájení pětiletého plánu pro eh, boj proti pěstování máku, nahrazením alternativními plodinami, tak, aby bylo možné dosáhnout ověřitelných výsledků v této oblasti podle požadavků vyjádřených Evropským parlamentem v jeho zprávě eh, Nová strategie pro Afganistán z roku 2010. Madame Munis, vous devez, euh, je... Uh, eh, Munis, uh, eh, asi budete muset opravit tu částku, protože ta částka, která je obrana na hlasovacím seznamu, je špatně. Ta částka, která tady je chyba. Je, eh, je, ano, to je také potřeba vyjasnit. Ty jsou tady špatně uvedeny v tom prvním sloupci u těch commitments by neměla být ta trojka, takže je to pouze 5 milionů 85 tisíc. A u plateb v tom druhém sloupci by to mělo být 18, tedy ne 38. To je, je poměrně značný rozdíl, říká paní předsedající. Pan Salafranka? EPP s tím souhlasí výborně. Takže kompromis číslo 1. Kdo hlasuje pro? Proti? zdrželi se eh, přijato. A teď prezident na 22. 50 na 26, na dvě části, první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto, 50 na 27, kde pro, proti, 360. A teď se dostáváme kompromisu číslo 2, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Takže teď můžeme přejít k 50, 85, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. E, čím dál tím méně rukou vidím. A 50, 07, kde pro? proti, eh, zdrželi se přijato. A teď přecházíme na 50, 63, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 a 86 jsou totožné, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 50 61, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 50, 64 na dvě části, v první část, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50, 40, 50, 78, kdo je pro, <clears throat> proti, zdrželi se přijato. 50, 69, kdo pro, proti, eh, zdrželi se, přijato. 53.8 jde pro. Eh, budeme hlasovat unblock o několika a já bych pouze chtěl vyjasnit, že u tohoto bloku eh, jsou ústní pozměňovací návrhy, které zvyšují částku, která jde do rezervy. Alors, takže budeme hlasovat najednou o 5038 až a mám teď na mysli všechny pozměňovací pana Galtieriho až po 5049. Souhlasíte? Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď 5020. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5036, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 5024 je stažen. A teď přejdeme k 52, 50, 50. Pan Galtieri. Ještě také to můžeme udělat najednou až po 54, 50, až 54, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato a teď jsme o 50, 29, kde pro, proti, zdrželi se přijato, nebo pardon, zamítnuto, mluvá se paní předsedkyně. Ještě ověříme elektronicky 5029, můžete hlasovat. Hlasování končí. Hlasování končí. Takže tento návrh byl přijat. Takže to bylo poslední, poslední pozměňovací návrh a teď, eh, teď nebude žádné závěrečné hlasování. Naše hlasování tím je u konce. Já vám děkuji za přítomnost, děkuji paní zpravodajce Muniz a příští zasedání výboru bude v úterý 6. září a tady půjde o výměnu názoru eh, se zástupce Kosova. Děkuji vám za pozornost a nashledanou.